S'il vous plaît. Prosím pěkně. Merci de prendre place. Děkuji vám mnohokrát za to, že zaujmete místa. Víte, že program našeho programu je skutečně plný, tak bych nerad, abychom ztráceli čas. Jenom dobrá, krásný dobrý den vám všem. Vítám členy tohoto výboru, bývalé členy, vidím tady některé z nich, jakož i členy nové. Vítám rovněž sekretariát výboru a celý tým, který nás bude provázet během tohoto legislativního období. Eh, vítám rovněž zástupce komise a rady Eh, kteří se chtějí ujistit, eh, zda dobře splním eh, funkci prozatímního předsedy tohoto výboru. Než začneme vyjednávat o transatlantické smlouvě, čili TTP. Tedy, naše agenda mm, je krátká vlastně pro dnešní zasedání. Měli bychom postupovat jednoduše. Hlavním bodem našeho programu e, jsou samozřejmě volby do předsednictva tohoto výboru. A začneme volením předsedy tohoto výboru. Takže Vyhlašuji, eh, že naše schůze byla zahájena a připomínám nejrůznějším členům, že musíme zvolit předsedu a místo předsedy tohoto výboru v takovém pořádku, že to bude nejdřív předseda či předsedkyně a poté místo předsedové či místo předsedkyně. Pan Datmus, kterého my známe eh, z bývalých členů, eh, chcete něco k jednacímu řádu? Jaký článek, pane? Before the election já bych ještě před uh, eh, zvolbou nového předsedy a místopředsedu rád uh, navrhl poděkování uh, končícímu předsedovi panu Morarovi, panu profesoru Morarovi za posledních pět let uh, za jeho naprostou profesionalitu v jeho funkci. Rád bych se takto vyjádřil. Už jsem to chtěl udělat posledně, ale bohužel na to poslední čas nezbyl. Děkuji mnohokrát, požádáme sekretariat, aby, eh, zapsa, aby poslal zprávu ve jménu tohoto výboru eh, blahopřání a díků předsedovi Morejrovi. Tedy ohlásím seznam členů náhradníků, kteří nahradí stále členy, kteří dnes nejsou přítomni. Pan Valesa nahrazuje pana Kasparyho, Pan Matoa Drover nahrazuje pana Felnera, pan Začer nahrazuje pana Lambergise, pan Van de Kamp, pana Pabrica, pan Kelly nahradí paní Klistor Godro, Erik Andrieu nahradí pana Linkfreda. Za EKR pan Stabaty nahradí pana Campbella Benamana. Za ALDE paní Šaroncová nahradí Mariel de Sarnes a pan Van Balan nahradí pana Anstofa. A za nezařazené Pan Šoprát nahradí paní Le Pen. A je tady, pardon, pan Epitedios nahradí pana Robermena a pan de Graaf nahradí pana Salviniho. Tím jsem ukončil s tím, kdo koho nahrazuje. Leda, že by Eh, jste o tom chtěli volit. Připomínám, že všichni členové musí mít u sebe kartičky volební, pakliže ne, musíte se nahlásit členům sekretariátu, aby se zařídila případná nezbytná procedura. Máte všichni své hlasovací kartičky? Ano, děkuji vám. Tedy přistupujeme k volbě předsedy či předsedkyně tohoto výboru. My jsme ověřili, že eh, máme dostatečné kvorum eh, pro volby, tedy Rád bych požádal o informaci, zda tady máme nějaké návrhy na nominování předsedy či předsedkyně tohoto výboru. A předám slovo Davidovi Martinovi za socialisty. Davide? Děkuji vám za vaše dosavadní předsednictví. Nebojte, nebude to dlouho trvat. Proto to mohu říci. Já bych eh, rád a s potěšením nominoval Berta Langa, protože má dostatečnou praxi a zkušenosti, aby zastupoval tento výbor, koordinoval frakci socialistů, je členem parlamentu už 15 let, je dostatečně inteligentní, má dostatečný výkon i trpělivost a smysl pro humor pro tento výbor. Takže navrhuje Berta Langa. Děkuji, já jsem čekal, že přijde nějaká kritika, ale nakonec všechno bylo pozitivní v prezentaci kandidatury. Máte tady nějaké jiné návrhy na kandidáty předsedy, předsedkyně? Není tomu tak? V tom případě vám navrhuji, eh, zdali tedy Bernd Lange učinil zadosti své povinnosti o deklaraci e, financí a zájmů, čili všechno je v pořádku. Máme tady, je, je stálým členem výboru, ano. V tom případě vám navrhuji, nejsou-li nějaké protinávrhy, abychom tuto nominaci schválili aklamací. Bertrand je te donne mon... Takže Bertlange, předávám ti své křeslo. Ja, liebe takže, milé kolegyně, milí kolegové, děkuji vám velice srdečně za důvěru, kterou jste mi prokázali. Slibuji vám, že učiním vše proto, abych dostal této důvěře při vedení schůzí našeho výboru a že tato důvěra vaše byla oprávněna. Myslím si, že jako výbor INTA máme velice odpovědnou agendu a musíme společně pracovat na této společné legislativě a doufám, že to budeme činit v konstruktivním dialogu, abychom mohli pokročit. Dovolte, abych na závěr voleb řekl několik slov. Teď se jedná ale samozřejmě o to, abychom nejprve doplnili předsednictvo, skompletovali ho a pak tedy přejdeme k volbě prvního místo předsedy výboru INTA. Už jsme konstatovali, že seznam členů a je eventuálně nahrazujících náhradníků je eh, dosaženo. Máme tady kvórum 11 členů výboru a proto se ptám, zda máte nějaké návrhy na nominaci kandidátky na prvního místo předsedu či místo předsedkyni. Prosím pěkně, pane Winklere. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ještě předtím ale pogratuluji vám k předsednictví tohoto výboru. Jménem EPP mám potěšení a zároveň čest navrhnout paní Tokiu Saifi, první místo předsedkyni. Naše kolegyně Saifi je známá výboru INTA, je členem výboru od doby, kdy byl ustaven v roce 2004. Zároveň byla zástupkyní koordinátorka skupiny EPP v INTA během posledního volebního období byla spravodajkou nebo stínovou spravodajkou, často během tohoto posledního mandátu a také byla předsedkyní politického výboru Euromedu. Předtím, než začala pracovat v parlamentu, byla státní sekretářkou ve francouzské vládě ve, ve vládě a určitě se hraje významnou roli ve výboru a určitě napomůže celkově činnosti výboru. Dankeschön. Děkuji vám za tento návrh a táži se, zda máte nějaké další návrhy. Není tomu tak? V tom případě se ptám paní Saifi zda vyplnila deklaraci finančních zájmů a zda je plnou členkou, řádnou členkou tohoto výboru a zda přijímá tento návrh na kandidaturu místo předsedkyně. Ano, pane předsedo. Ano, eh, na první, druhou i třetí otázku. Děkuji vám. Děkuji, madame Saifi. V tom případě se ptám ještě jednou, zda existuje souhlas tím, abychom i tuto funkci určili aklamací. Ehm, takže vám srdečně blahopřeji, paní Seifi, doufám v dobrou spolupráci a prosím pěkně, pojďte se posadit vedle mne. Ja, liebe Kolleginnen, Kollegen. Milé kolegyně, milí kolegové, teď se dostaneme tedy k volbě druhého místo předsedy či druhé místo předsedkyně pro výbor INTA. Existují tady návrhy? Paní Kellerová. Thank you and congratulations. Děkuji a gratuluji vám oběma k volbě. Já jménem Zelených bych ráda navrhla Janika Žadota. Uh, jakožto druhého místo předsedu. Je to velmi pracovitý člen tohoto výboru, který se zabývá obchodními záležitostmi již mnoho let, od roku 1994 také pracoval v Greenpeaceu, je to velice znalý člen výboru a bylo by výborné, kdybyste ho mohli podpořit jakožto druhého místo předsedu INTY. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Máte nějaké další návrhy? Není tomu tak. V tom případě, Žaniku, stejné tři otázky. Odevstal si prohlášení o finančních zájmech, si řádným členem výboru a až budeš zvolen, si ochoten ujmout se tvé funkci? Ano, pane předsedo, ano, pane předsedo, ano, pane předsedo. Děkuji, pane Žado. A i zde se tedy táži, zda souhlasíte s tím, abychom potvrdili tuto volbu aklamací. Děkuji, srdečně blahopřeji a Janiku, prosím pěkně, pojď se posadit vedle nás. A teď, abychom doplnili a zkompletovali předsednictvo, měli bychom zvolit třetího místo předsedu či třetí místo předsedkyni. Jak jsem řekl, kvórum bylo dosaženo. Máme tady e, rovněž náhradníky, proto se rovnou ptám, zda existují nějaké návrhy. Prosím. Oui, monsieur président. Ano, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěla poblahopřát za vaše zvolení, jakož i Janikovi za zvolení místo předsedy. A ve jménu Evropské lidové strany bych ráda navrhla Julio Winklera na místo třetího místo předsedy. Pan Winkler byl členem výboru INTA od roku 2007 a je velice uznávám kolegy eh, tohoto výboru za jeho vynikající práci zejména za problematiku eh, východního Balkánu. Kromě toho byl ministrem eh, v eh, Rumunsku od roku 2004-2007, v roce 2007 odpovědný za technologie a myslím si, že jeho zvolení by prospělo práci tohoto výboru. Děkuji vám. Děkuji vám, paní kolegyně, za tento návrh a táží se tedy, zda máte ještě nějaké jiné návrhy. Není tomu tak. V tom případě se ptám pana Winklera, klasické tři otázky. Eh, vyplnil jste prohlášení o finančních zájmech, jste plným řádným členem výboru a přijmete volbu? So I have submitted... Ano, své prohlášení jsem předložil a jsem plnoprávným členem stálého výboru a bude mít ctí s vámi pracovat v Beru. Auch hier frage ich jetzt in die Runde. Tady se vás ptám, zda souhlasíte s tím, abychom zvolili pana Winklera aklamací jako třetího místo předsedu výboru. Ganz herzlichen Glückwunsch. Srdečně blahopřeji, pane Winklere. A i vás zvu, eh, abyste se posadil za předsednický stůl, abychom měli předsednictvo kompletní. Ja, liebe Kolleginnen. Milé kolegyně, milí kolegové, předsednictvo je kompletní, jsem si jist, že, o promiňte, já jsem zapomněla na volbu čtvrtého místo předsedy. E, v tom případě budeme postupovat e, stejným způsobem. Čtvrtý místo předseda může být zvolen, kvórum bylo dosáženo, náhradníci jsou poznamenáni. Máte tady nějaké návrhy na nominaci čtvrtého místo předsedy či čtvrté místo předsedkyně? Ja. Emma.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 Děkuji, gratuluji vám i místo předsedům. Obávala jsem se toho, že zapomeneme na čtvrtého místo předsedu, ale vidím, že už je tam volná židle, proto navrhuji mého kolegu Jana Zahradila, který zastupuje Českou republiku. Pracuje v tomto výboru už pět let a myslím si, že výborným způsobem doplní vaše předsednictvo, takže doufám, že ho podpoříte jménem ECR. Herzlichen Dank. Děkuji vám za tento návrh. Pane Zahraděle, promiňte, prosím pěkně, už jsme o tom hovořili, že budeme jistě spolu dobře spolupracovat. Táži se i vás tyto tři otázky, poté, co nevidím žádný jiný návrh. Eh, prohlásil jste mm, vaše finanční zájmy, jste řádným členem výboru a e, přijmete volbu, zvolení, pakliže budete zvolen. Ano, děkuji, všechny povinnosti jsem splnil, včetně deklarace pětních zájmů jsem pochopitelně stálý člen a bude mít ctí se připojit k vašemu předsednictvu, takže přijímám tuto nominaci. Děkuji mnohokrát. Opět se ptám, zda souhlasíte s tím, abychom potvrdili pana Zahradila jako čtvrtého místo předsedu aklamací. Ja, herzlichen Dank. Srdečný dík, milé kolegyně, milí kolegové a tím máme skutečně kompletní předsednictvo a jsme plně akceschopní, abychom loď INTA řídili bouřlivými dobami, které nás očekávají. Dalším bodem programu jsou data našich zasedání. Jsou vám již známa, dostali jste je. A pakliže nebudete mít žádné námitky, můžeme tato data potvrdit. Je to vlastně seznam dat schůzek až do příští až do konce roku. Dovolte, abych vás upozornil, že 22. července v 15 hodin se sejdeme, kde domnívám se, bychom měli učinit určitá zásadní rozhodnutí a měli bychom také si vyslechnout pana komisaře de Buchta, abychom s ním diskutovali o akutních obchodních záležitostech. Nevidím tedy žádné námitky vůči našemu kalendáři, v tom případě ho mm, prohlašuji za schválení a ještě jednou to zašleme všem řádným členům, členkám, jakož i náhradníkům. Bod číslo čtyři našeho programu by vlastně mělo být konstatování jazykového profilu ale e, všichni náhradníci výboru nebyli ještě jmenováni a proto to dnes ještě nemůžeme učinit a tento bod tedy přesouváme na naše, naši schůze 22. července. Do té doby budou jistě všichni náhradníci jmenováni. Rád bych připomněl všem politickým skupinám, aby co možná nejrychleji jmenovali tyto náhradníky. A teď se dostáváme k bodu 5. Já dnes nemám žádné převratné informace. Eh, jenom dovolte, abych ještě jednou vám jasně sdělil, že se těším na spolupráci s vámi. Chci vést tento eh, výbor velice kooperativně. Členové minulého volebního období vědí, že interně v Evropském parlamentu se spolu s jinými výbory občas přeme o správnou cestu a museli jsme také zápasit o kompetence. Domnívám se, že jako obchodní výbor a na základě Lisebonské smlouvy jsme vybaveni dalšími kompetencemi k tomu, abychom přispěli velkým dílem k budování Evropské unie a mm, Myslím si, že nás čeká velký výbor, 41 členů a tím pádem jistě i pestřejší intenzivnější názory na investiční politiku a politiku týkající se ekonomických vztahů i duševního vlastnictví v Evropě i nad její hranice. Jsem rovněž pevně přesvědčen o tom, že celá řada obchodních smluv, které ještě před dvěma lety eh, mohly být diskutovány pouze eh, v nějakém pokoji za zavřenými dveřmi, protože veřejný zájem ještě nebyl tak velký, Eh, že eh, tyto otázky našly zájem i u občanské společnosti. A to je správné. Obchodní politika je jedním z centrálních bodů politiky Evropské unie. Týká se tedy všech občanů a proto já vítám, že obchodní politika se dostala do středobodu veřejných diskusí a že občanská společnost, ale i politické strany intenzivně diskutují o obchodní politice, investiční politice a jistě co se týče TTIPu, CETY a TISY, jakož i dalších obchodních smluv budeme pokračovat v této cestě. Pro mne je to záležitost transparentnosti našich diskusí, aby mohly být uspokojeny požadavky, které před námi stojí a abychom nikoho nenechali stát stranou. Doufám a domnívám se, že celkově budeme také eh, diskutovat o otázkách, jak Eh, můžeme vytvářet nejenom svobodnou, ale také férovou obchodní politikou, čili vedle otázek obchodních dohod reflektovat, co je jádrem férové a svobodné obchodní politiky v Evropské unii. Eh, myslím si, že to by pro dnešek stačilo a přeji vám všem, vlastně nám všem ještě jednou, abychom konstruktivně vedli naši loď dále. A teď tedy vyvolám eh, slovo různé. Eh, Velmi stručně. Eh, hovoříte o tom, že nás čeká spoustu práce v tomto výboru a odpovědnostech, které máme podle Lisabonské smlouvy, které tam jsou zakotveny. Ale pokud jde o kalendář, tak ten až tak nabitý není, alespoň to tak vypadá. Pokud je například o dohodu uh, TTIP, Možná to není to vhodné fórum, kde bychom měli přeorganizovat časový harmonogram, ale rád bych na to upozornil, abyste to případně vzali v potaz, pokud jde eh, o zorganizování zasedání. Děkuji. Vezmeme vaše, eh, váš podnět v potaz, ještě se podíváme znovu na práci, která nás čeká. Probereme to na příštím zasedání koordinátorů 22. července, včetně časového harmonogramu a případně naplánujeme ještě další zasedání, pokud by ten čas nestačil. Přeji vám vše eh, dobré a opět se sejdeme. Well, the trouble is that you uh,